Od je otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou na komise o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. Nejprve dostanou slovo autoři této otázky Daniel Kaspary na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, dohoda s Jižní Koreou je vyjednána, texty jsou parafované, je to velmi dobré ale máme pocit, když se díváme na podrobnosti této dohody, že někdy možná se postupovalo příliš rychle, že předchůdci té nebo že vyjednávatele té dohody chtěli ji za každou cenu úspěšně ukončit ještě ve svém době svého mandátu. A samozřejmě v těch jednání. Samozřejmě přináší to mnoho výhod pro evropský průmysl a evropské hospodářství. Pozitivní účinky jsou pro chemii, farmaceutický průmysl, služby, potravinářství, všechna tato odvětví a ještě další. Doufáme, že to bude mít velké výhody, ale především automobilový průmysl si stěžuje, máme problémy s otázkou co se týká zahraničních dodavatelů dílů pro automobilový průmysl a potom také otázka standardu. Přeji si, abychom využili příštích měsíců k tomu, abychom tam zavedli určité ochranné doložky, ochranné body, aby se vyřešily ty kritické body. Nejen, aby se o nich hovořilo, ale aby se skutečně vyřešily. Myslím si, že bychom měli skutečně dát souhlas touto dohodou pouze tehdy, když budou ta ustanovení pro automobilový průmysl smysl a budou zavedeny určité ochranné mechanismy do toho. Dosud texty těch obraných mechanismů jsou na internetu přístupné, ještě jsem neměl možnost si je přečíst, ale skutečně my jakožto frakce s vámi chceme eh, odpovědně pracovat na odpovídající regulaci na evropské úrovni, tak aby také se nezanedbaly otázky automobilového promyslu v této dohodě. Děkuji. Dal, další řečník, pan Lukasus, tři minuty. Děkuji. Vážený pane komisaři, Na mezinárodní scéně máme nové aktéry. Přednedávnem jsme některé z nich považovali za rozvojové země. Měli bychom pozměnit naši kulturu, měli bychom pozměnit náš přístup k nim. Oni jsou totiž velkými konkurenty Evropy. Je tady jedno takové slovíčko, které v komisi ještě nezaznělo. Reciprocita, mezinárodní zájmy EU a boj proti tarifním překážkám. této oblasti, nebo takto bychom měli vnímat i dohodu s Jižní Koreou. Jaké jsou skutečné přínosy této bilaterální dohody, když 50 obchodní výměny mezi EU a Koreou se týká automobilového průmyslu? A situace tam není velmi dobrá. My podporujeme každé korejské auto, které se prodá v Evropě. To skutečně vyvolává velké otázky. Týká se to i textilního průmyslu. Pane komisaři, nesmíme se spokojit s tím, že budeme jen poslouchat, že toto má mít nějaký přínos například pro chemický nebo farmaceutický průmysl a podobně. To je skutečně minimální v porovnání s textilním průmyslem, s elektronikou a s automobily především. Tato odvětví touto dohodou skutečně utrpí. Všichni jsme opravdu doufali v novou Evropu, která vyplyne z Lisabonské smlouvy. Ale ta by se opravdu měla starat i o evropské zájmy ve světě. USA hodně bojují proti Airbusu, v Argentině se zhoršuje situace v telekomunikační oblasti, v Egyptě a v Číně je také složitá situace. Takže naše velké podniky mají ve světě problémy. A představuje to tisíce pracovních míst. A nejde jenom o to, že by prodávali nekvalitní produkty a služby. Za jejich potížemi stojí velké obchodní a finanční zájmy a já vás proto chci varovat, abyste příliš rychle neuzavírali dohody a smlouvy, protože některé podmínky z těchto smluv jsou nepřijatelné. Nejprve si musíme určité věci velice dobře vymezit. Jde třeba o ochranné doložky, které jsou nutné. Děkuji. Další řečník, pan Michal Tojer na dvě minuty. Na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. S Lisabonskou smlouvou zahajujeme novou kapitolu spolupráce mezi komisí, radou a parlamentem, který bude přímo do, zapojen do spolurozhodovacích procesů. Nyní je to šance redemokratizace politických rozhodnutí a vlastně mělo by to mít pozitivní dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. Hovoříme o fair trade, tendence k protekcionismu je potřeba proti tomu vystupovat. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou může významně přispět k rozvoji světového e, obchodu, k růstu zaměstnanosti pokud podle specifických ustanovení těch dohod jsou některá odvětví, o kterých se hovoří více v té dohodě, o některých méně a je naše úloha dopady na jednotlivé odvětví e, určitým způsobem vyvážit potřebujeme údaje a hodnocení a to je právě úloha komise. Bohužel ještě ve výboru ani na plenární zasedání to neproběhlo uspokojivým způsobem. Také proto jsme iniciovali tuto rozpravu. Podle informací, které máme doposud k dispozici, jsou zde určité šance pro ekonomické hospodářství, zejména chemický průmysl, služby, zemědělství, ale negativní dopady se obáváme, že budou platit právě pro automobilový a textilní průmysl, také pro elektroniku. Dohoda o volném obchodu s Jižní eh, Koreou je jediná dohoda, kde vlastně není eh, vracení cla zakázáno, což možná povede také k určitým asymetrickým výhodám pro korejský průmysl. Komise by měla zavést určitou ochranou doložku, která by zavedla určitá kritéria v zájmu podniku, potřebujeme jas, v tom v, ne, v více jasnosti, to všechno musí být skutečně aplikovatelné. Ta ochrana eh, doložka skutečně nesmí být zneužívána. Právě protože jsou tam určitá asymetrická ustanovení a znamená to také precedens pro budoucí dohodu s Indií nebo s jinými zeměmi, tak musíme skutečně konkrétně přemýšlet o té bezpečnostní doložce a zapojit to všechno do celého toho balíčku. Proto vyzýváme komisi, aby spolu s, zapojila parlament do spolurozhodovacího procesu procesu. My chceme rychlé rozhodnutí, proto nesmí eh, být se to uspěchat schválení té dohody. Víme, jak to poz, ta pozdější aplikace bude důležitá a právě musíme eh, posílit také roli v obchodní politice těchto zemí. Domníváme se, že ty určitá ustanovení tam musí být zahrnuta. Děkuji a další řeční je pan Robert Stardy na dvě minuty. Děkuji. Během eh, krize pouze odstranění eh, bariér nám může pomoci eh, znovu obnovit naše hospodářství. A pane komisaři, chtěl bych vám poděkovat za vaše stanoviska, která jste vyjádřili k té předcházející diskusi. Ehm, exportéři, ať už jsou v oblasti farmaceutického zboží, a dalších odvětví, to jsou ta odvětví, která skutečně budou mít obrovský prospěch z odstranění těchto obchodních eh, bariér, například odstranění pod, eh, povinnosti eh, certifikátu a tak dále. To všechno bude mít pozitivní dopad na spotřebitele. Tím jsem um, Eh, vytvořit také větší prostor pro eh, vývoz evropských specializovaných obchodů, eh, pardon, produktů, které jsou chráněny tou nálepkou země původu nebo území původu, ať už je to víno, síry a podobně. A to si myslím, že všechno bude znamenat další zlepšení. Ale existuje celá řada oblastí, která ještě vyžaduje další eh, eh, vyjasnění ze strany komise. Například otázka vracení cla eh, je stále ještě otevřená otázka. Musíme vždy vycházet z principu reciprocity. To všechno musí být k vzájemnému prospěchu, ale potenciální zátěž, kterou to bude představovat pro automobilový promysl, je stále věc eh, nevyjasněná. Pochopitelně, že dochází k liberalizaci obchodu. Eh, co se eh, týče pozice Koreje v této oblasti navracení cel, tak tady je potřeba si uvědomit, jaká je ekonomická relevance této otázky, jestli se nebude snižovat tento význam, čili jakým způsobem může komise na to reagovat. Jestliže Eh, budeme i nadále využívat nejrůznějších těch eh, ochranných eh, doložek, nebude to mít dopad také na to přechodné období. Pane komisaři, já se velice těším na spolupráci s vámi také při práci na, tomto, na této nové dohodě. Děkuji. Teď má slovo komise. Pane komisaři, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval poslancům za všechny otázky, které dokládají zájem Evropského parlamentu o dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou. Protože to bude první závažná dohoda v novém parlamentu, budeme žádat o formální souhlas podle Lisabonské smlouvy. Rozhodně vítám tuto příležitost vyjádřit, vyjádřit se k celé řadě aspektů, kterých se dotýká tato otázka k ústnímu zodpovězení. Možná nebudu moc zodpovědět podrobně všechny části této otázky, ale eh, velice rád se k tomu ještě vrátím. Dohoda mezi EU a Jižní Koreou není jenom první dohodou o volném obchodu dojednanou mezi EU a azijskou zemí, ale je také nejambicieznější a nejdosáhlejší dohodou, kterou kdy Evropská unie dojednala. Po více než dvou letech vyjednávání byla 15. října loňského roku tato dohoda parafována průběhu procesu vyjednávání byla komise v úzkém kontaktu s parlamentem. A v tomto ohledu komise vítá usnesení o Koreji, kterou parlament schválil v listopadu 2007. Řada záležitostí z tohoto usnesení byla řešena právě touto dohodou. Celý proces také doprovázel nepřetržitý dialog s občanskou společností a také eh, rozsáhlým hodnocením dopadů. Tato dohoda je v současně v procesu překladu a komise očekává, že koncem března Rada také schválí podpis této dohody a uzavření této dohody. Cílem je podepsat dohodu v dubnu. Komise v současné době dokončuje analýzu toho, zda tato dohoda bude také spadat pod pravomoce členských států. A v tomto případě by dohoda o volném obchodě vyžadovala ratifikaci ve všech členských státech, než by mohla formálně vstoupit v platnost. A protože tento proces možná nějakou dobu potrvá, možná bude nutné, aby komise navrhla, že dohoda bude dočasně platit ještě před oficiálním vstupem v platnost. A toto dočasné uplatňování této smlouvy je záležitost, o kterou rozhoduje Rada na, na návrh komise. Komise chápe přání parlamentu vyjádřit se k této dohodě ještě předtím, než bude platit i dočasně. Komise bude dál hledat nejlepší způsob společně s radou a parlamentem, aby se zajistilo, že nedojde ke zbytečnému spoždění. Je opravdu důležité, abychom tuto dohodu začali co nejdříve uplatňovat. Pokud jde o ochranné doložky, komise má v úmyslu předložit takovéto nařízení. Radě a Evropskému parlamentu v nadcházejících týdnech a doufá, že bude možné schválit tuto legislativu velice rychle, aby se zajistilo, že se začne uplatňovat pokud možno ve stejnou dobu jako tato dohoda o volném obchodu. Ekonomické výhody dohody o volném obchodě jsou ve směs ve prospěch EU. Evropští vývozci nebudou muset platit eh, tarify a ušetřím to miliardy na clu každý rok. Polovina už v podstatě začne platit od data vstupu v platnost. A úspory zcela budou ještě vyšší, jak obchod mezi EU a Koreou poroste, což se také očekává. Podle jedné studie dohoda povode k dalšímu obchodu bude to 19,1 miliard pro EU a asi 8 miliard pro Koreu. Nicméně, pokud by se objevila nějaká hrozba, komise by neváhala a využila by ty ochranné prvky, které jsou zabudované do dohody. A připomínám také, že pokud bude nutné, máme možnost uplatnit podpůrná opatření v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví, tato dohoda obsahuje velice ambiciozní závazky, které zacházejí dál než pravidla VTO. Kromě toho komise opravdu zajistila, že žádné prvky v této dohodě nebudou v rozporu s aký komunitér Evropské unie. Pokud jde o dopad protokolu o kulturní spolupráci, tato dohoda stanoví jakýsi rámec, abychom vedli politický dialog a také výměnu názoru, pokud jde o kulturní činnost. Především to dokládá závazek Evropské unie aktivně prosazovat umluvu UNESCO z roku 2005 o propagaci rozmanitosti kulturního vyjádření. Pokud je o pravidla původu, vyjednávání s Jižní Koreou vedla k celé řadě změn, které odpovídají průběžnému procesu reformy těchto pravidel. Tyto změny se ubírají směrem zjednodušení a znamená to, že vyhověli specifické žádosti Evropskému parlamentu, ale zároveň jsme zachovali příslušná pravidla pro všechny citlivé sektory. Komise věnovala zvlášť velkou pozornost vytváření nových příležitostí pro přístup na trh v Koreji pro eh, evropské ovoce a zeleninu, abychom pozbudili Koreu k tomu, aby otevřela své trhy. Vstupní ceny Evropské unie už neplatí kromě tří nejcitlivějších výrobků rajčat, pomerančů a citrusových plodů, orientálních citrusových plodů. Samozřejmě musíme také chránit náš průmysl, a pro tyto případy tato dohoda obsahuje účinné ochranné doložky, mechanismy. Tuto ochranu doložku můžeme začít uplatňovat okamžitě od vstupu této dohody v platnost a komise bude sledovat evropské trhy a také dovoz z Koreji, abychom posoudili, jestli je třeba uplatnit tuto ochranou doložku a komise tuto doložku skutečně využije, pokud nastanou příslušné podmínky. A to tež platí také pro navracení cla. Máme tady odpovídající doložku a bude to vycházet z příslušných veřejných statistik, které budeme mít k dispozici, pokud je o dovoz a naopak vývoz do Koreji. Automobilový průmysl vyjádřil obavy, co se týče doložky o navracení cla v této dohodě, ale já musím zdůraznit, že navracení cla Korejci v současné době sice využívají, ale využívají to i evropští, eh, evropské podniky. To znamená, že to nevytváří žádné nové výhody. Současný hospodářský dopad na vracení cla je velice malý. Je to asi osmina celních koncesí Korejců. Jedna studie ukazuje, že v průměru zahraniční zdroje pro korejská auta představují 10 až 15 a pokud by to mělo stoupnout, dohoda nám poskytuje prostředky. Nedá se vyloučit, že uplatňování této dohody povede k různým stanoviskům a k různému výkladu na obou stranách, abychom tuto situaci řešili. Dohoda také obsahuje účinný mechanismus rychlého urovnávání sporů. Komise bude pečlivě sledovat uplatňování dohody ze strany Koreji a bez váhání tento mechanismus uplatní, když to bude nutné. Tato dohoda také prolomí ledy, abychom podpořili ochranu životního prostředí a respekt k právům pracovníků. Týká se to celé řady sociálních a environmentálních standardů. A rozsah těchto závazků je širší než v jakékoliv jiné srovnatelné dohodě. A abychom zajistili, že tyto závazky se budou dodržovat, v dohodě také z dohody vyplyne velký silný rámec, do kterého se zapojí občanská společnost, podniky a odbory. A na závěr bych vás rád informovala o tom, že Korea a Evropská unie projednávali případné úpravy eh, harmonogramu pro rušení tarifů a tyto úpravy by mimo jiné znamenaly, že produkty, které jsou klasifikovány na základě tří nebo pěti let, budou podléhat čtyř až šestiletým eh, krácením. To znamená, že to všechno proběhne o rok později, než se původně plánovalo. A to znamená takovou malou oběť hlediska našich ofenzivních zájmů. Nicméně my jsme se domlívali, že tato změna by byla vhodná vzhledem k tomu, nakolik citlivé jsou určité sektory. A Korea nám také naznačila, že je připravena souhlasit s těmito změnami, s tím, že budeme respektovat citlivé sektory na obou stranách. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní přejdeme k řečníkům za frakce. Na dvě minuty nejprve pan Bele za EPP. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pane eh, komisáře, dovolte, abych vám popřál hodně úspěchu eh, ve vaší nové funkci. Z ekonomického hlediska jsou to skutečně boutlivé doby, ale určitě se s nimi poperete dobře. Myslím si, že v té navrhované dohodě je toho hodně dobrého pro Evropu, ale bohužel, co se týče automobilového průmyslu, tak tam tolik eh, prospěšně to asi nebude. Podívejme se na čísla, které máme k dispozici. Eh, každé auto, které exportujeme do Koreje, na každé jedno auto 15 aut je naopak dováženo z eh, Jižní Koreje do Evropy. Čili ten poměr je 1 k 15. A to souvisí také s obrovskými cly, která existují v Jižní eh, Koreji. V současné době eh, uvažuje například General Motors o tom, že by přestala vyrábět eh, ty auta na čtyři pohony a e, přesunou tuto výrobu do Jižní Koreji. Myslím si, že pochopitelně e, nemůžeme něco takového e, přijímat, to znamená, nemůžeme některé věci pouze zamést pod koberec a tvářit se, že vzhledem k jiným ekonomickým odvětvím budeme tyto věci jaksi přecházet. Myslím si, že je potřeba, abychom pomohli našemu automobilovému průmyslu. Pojďme se podívat na to, co dělá vlastně ta ochrana Eh, doložka. Rádi bychom byli, kdybyste nám řekli, jakým způsobem eh, tyto věci všechny tedy ovlivní situaci v automobilovém průmyslu Evropy <clears throat> je potřeba si uvědomit, že i Spojené státy, respektive vláda Spojených států v současné době také diskutuje eh, s vládou Jižní eh, Koreje o možnosti takové, takovéto dohody. Eh, nezapomeňte, pane komisaři, že automobilový průmysl je vůbec největší průmyslové odvětví v Evropě a nesmíme dovolit další ztrátu pracovních příležitostí v tomto odvětví pro evropské pracovníky. Z tohoto důvodu si myslím, že máme skutečně eh, nárok eh, žádat další záruky v této oblasti. Děkuji, pane Belete. Teď jménem socialistů a demokratů pan Martin. Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo. Myslím si, eh, pan, eh, že tato dohoda je důležitá ze tří důvodů. Jak jste již řekl, je to skutečně prospěšné jak pro Jižnou, Jižní Koreu, tak pro Evropu. Je to dobré jako další zdroj pracovních příležitostí. Má to potenciál vytvořit 19 milionů v rámci toho toku obchodních transakcí. Co se týče současného kontextu finanční krize, ukazuje to velice dobrý příklad toho, jak eh, můžeme se eh, dohodnout na těchto věcech a tím vyslat vlastně signál dalším partnerům. Japonsko v současné době vykazuje daleko větší zájem o spolupráci s Evropou, než tomu bylo před několika lety a je to právě díky této dohodě. Na eh, druhé straně třeba si uvědomit, že um, Jižní Korea v současné době se obrací na Evropu a klepe nám na dveře. Ehm, je třeba si uvědomit ale, že v té zprávě, kterou já eh, jsem vypracoval, jsem eh, hovoří o celé řadě eh, věcí a já bych teď uvést tři nebo čtyři příklady. V mé zprávě hovoříme o tom, že potřebuje daleko lepší přístup také na zemědělský trh Jižní Koreji. Ehm, mělo by dojít ke snížení eh, tarifu o 75 v této oblasti a to v průběhu sedmi let. Byli bychom také rádi, kdyby tady byly zeměpisné indikátory, na, eh, protože whisky, šunka a tak dále budou chráněny v důsledku této dohody v Koreji. Skotská whisky eh, se prodává v Jižní Koreji v obrovském objemu Eh, čili myslím si, že na zak této dohody by bylo k dalšímu nárůstu prodeje whisky. Ehm, hovoříme také o těch netarifních bariérách a těmi je potřeba se eh, zabývat. To bude mít ostatně dobrý dopad také na automobilový průmysl. Chtěli bychom také eh, zlepšit ehm, zboží, ekologické zboží. Myslím si, že po třech letech by vlastně eh, měly být úplně bezcelné, měly by mít otevřený eh, prostor a přístup také na náš trh. Byli bychom také rádi, kdyby došlo ke zlepšení eh, sociálních a ekologických standardů. Jižní Korea podepsala také dohodu ILO <clears throat> a v důsledku této, této dohody dojde k situaci, kdy občanští partneři budou eh, mít možnost také zlepšit eh, pracovně právní a sociální podmínky eh, v Jižní Koreji. Myslím si, že by bylo skutečně perverzní, kdybychom se měli otočit zády k této dohodě. Pochopitelně tam existují určité věci, které eh, se nám nemusí líbit. Myslím si ale, že ta celková rovnováha je velice výhodná pro Evropu, je výhodná pro Jižní Koreu, je výhodná pro světovou ekonomiku, takže bychom skutečně měli pokračovat v tom, co jsme začali a podepsat tuto dohodu. Děkuji nyní za liberální skupinu. Na tři minuty má slovo pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Toto je klasické téma, kde jde o reputaci institucí EU vůči průmyslu, spotřebitelům EU. Dohoda o volném obchodu je vždy dobrá zpráva. Je to základní kámen pro budování stability. Pro Evropskou unii je to vlastně první úspěch v oblasti bilaterální obchodní politiky po letech zklamání, ale možná právě proto jsme možná byli příliš rychlí při uzavírání této dohody, alespoň to bylo pokušení na straně komise, která možná chtěla za každou cenu ukončit vyjednávání pro nás, liberální demokraty, téma DDB, navracení cel, je spojené s, exp- s podporou exportu. To je vlastně krok naspět z hlediska transparentnosti a to se stane brzy precedentem v dohodách s našimi obchodními partnery. Víme, že vyjednávání, která vedla komise, byla velmi těžká, velmi složitá, ale v Koreji se říká, že i ti nejlepší dělají chyby. To je takové jejich přísloví. Komise říká, že chrání zájmy zaměstnanců i výrobců ale potom pravděpodobně byla nějaká chyba, něco nefungovalo v komunikaci se sociálními partnery, protože ti si stěžovali na nedostatečnou transparentnost, pokud jde o jejich zapojení do této oblasti dohody. Takže asi se dostatečně nezohledňoval evropský průmysl. Já jsem samozřejmě proti dotacím a zde je riziko, že budeme dotovat eh, korejské vývozy do Evropské unie. Ale samozřejmě je zde i mnoho pozitivních bodů. Korejci budou respektovat eh, certifikáty z EU, bude se lépe chránit typické evropské výrobky. Spojené státy již vyjednávají mnoho let s Jižní Koreou a důležitá je právě kapitola eh, o automobilovém průmyslu. Ta dohoda by se měla stát balíčkem, kde, který se zabývá více oblastmi, ne pouze volným, volným obchodem. Měli, mělo by se zde ošetřit navracení cel, ochraná doložka a pravděpodobně bychom se měli zabývat také možností čerpat prostředky z globalizačního fondu pokud eh, budou negativní dopady na některá odvětví touto dohodou. Lisabonská smlouva hovoří o spolurozhodování pro parlament a v rámci využití našich nových práv budeme proti provizornímu uplatnění dohody o volném obchodě, protože chceme, abychom spolupracovali. Děkuji, dostává slovo pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste, že ta dohoda inovuje. Ona inovuje, ale možná ne nutně ten způsob, kterým o něj hovoříme. Možná právě, že poprvé vidíme ve výsledku jednání, že jsou tam ti, kteří prohráli vlastně a že vlastně k tomu došlo v rámci obchodního vyjednávání se třetími stranami. Není to v rámci Lisabonské dohody a evropské. Vybrali jsme si, že jaký, kdo vlastně prohraje v Evropě v té politické dohodě. Potom je zde také inovace, protože obvyklé obchodní vyjednávání většinou odolává e, zemědělství a průmysl je spokojený, kdežto tady je to poprvé naopak. Velká průmyslová odvětví si stěžují na ta rozhodnutí, která přijala Evropa. A potom je to také inovace, protože uvádíte 1,6 miliard pokles, poklesu cel s korejským trhem, ale ta čísla něco znamenají. Já jsem ze, za, poslanec z Bretaně, ze západu Francie. Pokud jste, pane de Gichte, navštívil Bretaň, tak asi víte, že dnes tam máme obrovský problém, že jsou tam zelené řasy, znečištění podzemních vod a to všechno souvisí s intenzifikací chovu prasat. A zde se říká, vyděláme trošku peněz na vlastnotech s Jižní Koreou, ale skutečnost v tom regionu, ve které, za který jsem zvolen, je, že tato intenzifikace chovu prasat vede k ztrátě míst, ke ztrátě přidané hodnoty cestovního ruchu a v mém regionu vlastně prohráváme nebo ztrácíme na této dohodě. Možná, že globálně na tom získáváme, ale v regionech, jako je můj, ztrácíme. A potom je také inovativní ta dohoda, protože poprvé se žádá výjimka v oblasti životního prostředí. Stále se nám říká, že Evropa je nepopíratelný líder v oblasti klimaty, boje proti klimatickým změnám ve světě, ale skutečnost je, že jsme vyjednali výjimky s Jižní Koreou ohledně emisí CO2 za auta, protože automobilová lobby byla velmi silná v Evropské unii pokud se týká emisí a nyní vlastně musíme schválit externí výjimky. Takže vidíme, že tato dohoda ještě jednou Evropa jí vlastně spíš musí pouze trpět, než co by přispívala k budování strategie průmyslové, strategie pro naše podniky. Hovořil jste o Lisabonské strategii, inovaci, zeleném hospodářství. Já však v tom dohodě nevidím, jak k tomu přispěje. Často vyváženě hovoříte o těch věcech, ale když se hovoří o daních, tak najednou uhlíková daň další daň. Já se vsadím, pane de Gichte, že do konce vašeho mandátu se komise bude muset vyjádřit k této daní, protože to je vlastně nutný nástroj k regulaci finančních trhů. Děkuji, pane Žado. A nyní za konzervativce pan za dvě minuty pan Nicholson. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především bych rád využil této příležitosti a přivítal pana komisaře v jeho nové funkci a doufám, že budete mít velice úspěšné funkční období. Rád bych také využil příležitosti a řekl, že je dobré, že dnes tady probíhá tato rozprava. Pravda je taková, že vyjednávání bylo velice dlouhé. A já rozhodně vítám prohlášení komise v tom smyslu, že je připravena to už v brzké době uzavřít. Bude to obrovská výhoda jak pro Evropu, tak pro Koreu, když tuto dohodu podepíšeme. Já chápu, že jsou tady určité obavy a já je poslouchám, slyšeli jsme tady i dnes. Týká se to třeba automobilového průmyslu, ale víte, pokud budeme závislí na automobilovém průmyslu a budeme obhajovat jenom je, myslím si, že si vybíráme špatnou oblast. A rozhodně společnost General Motors v mé oblasti, co se mě týče, není ta nejdůležitější. Některé tyto obavy mám také. Jistě, jsou to reálné obavy, já to chápu. Ale já si myslím, že ta příležitost je vyvažuje a převažuje. Pokud budeme pořád váhat, tak ničeho nedosáhneme. Takže musíme dostat této příležitosti a nebrat jenom negativní stránky. Nesmíme zapomínat, že tato dohoda má také politický obsah. Protože na sever od Jižní Koreji je velice agresivní nepřítel. A já myslím, že jim také vysíláme určitý signál v tom smyslu, koho podporujeme. Takže musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom překonali překážky, které jsou v tomto regionu. Ta dohoda ukáže naši podporu pro pokrok. Já jsem měl příležitost jet tam a vím, že lidé v této oblasti chtějí postoupit ku předu, chtějí být pokrokoví. A vidíme také jednoznačnou podporu mezi severem a jihem. A já si myslím, že toto je obrovská příležitost i pro nás, abychom postoupili ku předu. A zeptal bych se komise, jak chce komise využít to ustanovení o urovnávání sporu, jak to bude fungovat v praxi. Konkrétně, jak rychle budeme schopni využít tento mechanismus v případě nějakých závažných případů narušení trhu. Děkuji. Děkuji, Jime. A nyní jménem GUE dostává slovo na dvě minuty kolega Ferreira. Komisáriu, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisar, často hovoříme o tom, jak eh, strašná je liberalizace obchodu pro eh, některé země, hlavně pro některé eh, regiony v těchto zemích. Hovoříme o ztrátě zaměstnání, hovoříme o snížení produkce. To všechno má pochopitelně vliv také na možnost distribuce bohatství. Bude docházet k dalším chronickým nerovnováhám eh, mezi eh, výměnou obchodní, eh, to všechno pochopitelně povede k sociálnímu dumpingu, povede to také ke snížení možností malých a středně velkých podniků a tak dále. To je důsledek stále probíhající liberalizace mezinárodního obchodu a myslím, že bychom předtím neměli zavírat oči. Tato dohoda je krásný příklad právě toho, o čem jsem hovořil. Hovoříme o tom, že by mohlo dojít eh, o ke snížení pracovních příležitostí o 25 až 27 v některých sektorech, například v, v odvětví elektronickém, v oblasti automobilového průmyslu a dále. To jsou ta odvětví, jak se o tom již hovořil, která budou trpět nejvíce. Myslím si, že komise by měla k tomu eh, by na to měla reagovat příslušným způsobem. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem eh, chcete dál pokračovat. Budete nějakým způsobem nahrazovat tu ztráci pracovních příležitostí? Jaké pojistky eh, máte proti agresivnímu eh, postupu korejských podniků? Jaký máme rozpočet na rok 2010 na pomoc sektoru textilnímu a obuvnickému, alespoň pro některé části Evropy. Co to všechno přinese? je potřeba, abychom měli spravedlivé a vyrovnané ekonomické vztahy, je potřeba, abychom pomáhali chudým zemím a abychom se nezabývali pouze tím, jak naplnit ekonomické zájmy některých stran. Je potřeba se dívat do, do budoucnosti a není eh, možné jít pouze cestou nějaké ekonomické racionalizace. Musíme se soustředit na otázky sociální a ekologické, ne pouze na eh, hospodářské. Děkuji, pane Ferreiro. Posledním řečníkem za skupinu bude paní Rozbachová, má dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, skutečně vítám tuto rozpravu o volném obchodu. Je to v zájmu Evropské unie, vytvářet eh, takovéto kontakty a co nejtěsnější vazby se zeměmi eh, v té části světa. Hovoří se zde o protekcionismu a kvůli němu právě velmi dlouho panovala zásadní nerovnováha mezi Jižní Koreou a Evropskou unii. A Jižní Korea byla v minulosti spíše zemědělskou zemí, zemědělskou společností, ale rychle se vyvinula a změnila v průmyslovou zemi. A je to jedenáctá nejdůležitější eh, ekonomika na světě a je to skutečně velmi důležitý obchodní partner pro Evropskou unii. Je to také strategický partner, významný pro Evropskou unii. A my jsme si vědomi toho, že je to země, která bude mít ještě významnější postavení v oblasti technologie v budoucích deseti letech. A také víme, že je to země, která je se blízko Číny a blízko Severní Koreje. A uvědomujeme si, že Čína má téměř nevyčerpatelné zdroje pracovní síly. Takže to je skutečně obrovský konkurent a my musíme nyní klást požadavky týkající se kvality na Jižní Koreu pro to, aby ty výrobky, které budou vyvážené a které budou přijímány v Evropě a v Americe, byly, měly lepší kvalitu než čínské. Tato dohoda o volném obchodu bude snižovat eh, ta, celní bariéry. Nicméně si kladu otázku, zda průmyslový svět a zda tedy v Jižní Koreji se je dostatečně liberální, protože víme, že stále jsou dotace do odvětví, jako jsou eh, technologie a zdravotnické výrobky. Děkuji, paní Rozbach. A nyní oso- řečníci, kteří hovoří za sebe. Nejdříve pan Šťastný na minutu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. V posledních několika měsících Evropská unie zažila několik změn. Měli jsme tři komisaře pro mezinárodní obchod, tři předsedy Evropské rady a v té době jsem se se všemi hádal, všem jsem říkal, že potřebujeme doladit tu dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou. Aby to vzali za své i odvětví, která nejsou spokojená, především automobilový sektor. A silné argumenty tady byly především v oblasti pojistek a netarifních překážek. Pane nový komisaři, vy jste na slyšení na mou otázku řekl, že na TDI se musíme znovu podívat. Dobře, jsem optimista. Podobné námitky zazněly z automobilového průmyslu. Je to první závažná velká dohoda. Je to takový vzorec, jakási šablona. Musíme to dělat správně, musíme mít rovné příležitosti pro všechny strany. Pane předsedo, já jsem rozhodně pro dohody o volném obchodu a chápu, jak dobrý dopad mají na HDP a zaměstnanost. Ale také bychom měli chápat, že pokud je konkurenční výhoda jednostraná, výhody poklesnou a v nejhorším případě by dokonce mohly být negativní. Zaměstnanci v EU si zaslouží něco lepšího. Možná, že bychom se měli obrátit na našeho transatlantického partnera a požadovat drobné úpravy, které by alespoň částečně uspokojily ty gigantické eh, odvětví, aby ta dohoda byla co nejdřív. Vždycky tady budou určití nespokojenci, ale celkově ta dohoda musí být prospěšná pro občany na obou stranách. A je mou povinností sledovat a zajistit, že mý voliči a občané Evropské unie na, na to nedoplatí. Mnohokrát děkuji. Děkuji, kolego. A nyní tři minuty dostává pan Arif. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. V září jsme již na plenárce diskutovali o dohodě o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou. Již nás bylo mnoho, kteří jsme vyjádřili naše obavy z negativních dopadů této dohody, zejména na automobilový průmysl. A nemysleli jsme si, že tak rychle nám bude dáno za pravdu. 21. ledna Opel oznámil zavři, uzavření své výroby v Envers a právě se výroba delokalizuje do Jižní Koreje. To, myslíte si, že toto rozhodnutí nemá nic společného s dohodou o volném obchodu, která byla uzavřena? Tomu bych se musela zasmát. Je to tam byl do, komise odpovídá za více než dříve za zohlednění důsledků té dohody, kterou vyjednala. Není možné jednoduše odpovědět těch zaměstnanců, protože víme, že pro ně bude velmi těžké znovu najít zaměstnání. Nemůžeme jim říci, že mezinárodní e, obchod je hra mezi těmi, kdo vyhrávají a prohrávají a že oni budou obětováni a že my s tím nemůžeme nic dělat. Dnes jim oni očekávají odpovědi. Rádi bychom věděli, zda generální ředitelství ohodnotilo dopady na zaměstnanost v Evropě, protože číslo, čísla jsou skutečně obrovská, podle kterých exportéři měli vyvážet 19 miliard euro. Na jaké studii se, studii se to opírá a zhodnotili se dostatečně ty negativní dopady? Co se týká dohody o způsob uplatňování ochranných doložek, tak jak vyjednala komise, to vlastně tvoří obrovskou výhodu pro ty rozvíjející se země. Je to velmi složitý systém a měly by se aplikovat ochranné doložky, ale poprvé parl- parlament se vyjádří v rámci spolurozhodovacího řízení o tomto textu. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že problémy zaměstnanosti v Evropě nebudou eh, těmito jednotlivými individuálními případy vyřešeny. Proto by se mělo zpracovat skutečná průmyslová politika na evropské úrovni, která by vytvořila skutečnou eh, budoucnost pro náš průmysl, tak aby náš, tato politika by měla být efektivně koordinována s obchodní politikou společnou, tak aby naše naše dohoda o volném obchodu nevyt, nesnižovala počet zaměstnání v Evropě. Vyž, žádáme vysvětlení o protokolu o kulturní spolupráci obsaženém v dohodě. Mnoho států reaguje negativně na ta vyjednání v Koreji, která nepodepsala úmluvu UNESCO o dohodě šíření a svobodu kulturního vyznání. Co se týká vyjednávání o tomto tématu, tak se domnívám, že kulturní otázky by se měly vyjednávat odděleně od, obchod, od obchodních otázek a tato témata by neměla být bodem vyjednávání, stejně tak jako klasické služby. Na závěr, pane komisaři, je velmi důležité, aby poslanci byli informováni o eh, stádiích vyjednávání a ve všech fázích do něj zapojeni. Přestože máme různé názory, tak bych chtěl zdůraznit, že co nejlepší informovanost parlamentu na začátku procesu by přispěla k lepšímu řešení. Spolehám tedy na vaši podporu a kom, podporu komise, aby se usnadnila budoucí práce. Každý musí přebírat svou odpovědnost a tak, aby se vytvářela společnější a spravedlivější obchodní politika. Děkuji, Kadere, jsou vždycky obtížné pro tlumočníky, aby skutečně tlumočili, takže udělali, mm, tady na nás mávali, takže samozřejmě je to další příspěvek, než ten povolený čas by ti byl umožnil, ale je potřeba, aby také tlumočníci dokázali tě sledovat, ne? Aby tomu nerozuměli jen ty frankofoní lidé. A nyní má slovo pan Tremosa na jedna půl minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, ten návrh mezi eh, o volném obchodu mezi eh, Jižní Koreou a eh, Evropskou unii eh, je dobře postavený. Myslím si, že automobilový průmysl v Evropě a také textilní průmysl v Evropě vyjádřil určité obavy k některým věcem, jako je například celá ta otázka eh, ochrany doložky a také otázka návratu eh, daní. Ehm, Jižní eh, Korea zatím neratifikovala žádné základní úmluvy Mezinárodní eh, organizace práce. Jižní Korea i nadále eh, pošlapává práva odborářů. Víme, že takováto dohoda v podstatě představuje také určité rozdělení mezi kolegy komisem hlavně eh, mezi eh, eh, ředitelstvím pro daně a pro obchod, protože podle DG daně to představuje určitou distorzi trhu. A vlastně to vytváří určitou výhodu pro korejské, korejská průmyslová odvětví agentura pro eh, propagaci obchodu eh, Jižní Afriky eh, přišla s tím, že to znamená v podstatě nevýhodu pro evropská auta ve výši 1300 eur na auto. Otázka tedy je, jestli nová komise dá k dispozici aktualizované hodnocení dopadu tohoto systému vracení daní. Děkuji vám. Pan eh, Zalevský má dvě minuty. pane eh, předsedo, pane komisaři, eh, hovoříme zde o mimořádně důležité dohodě. Je to jaký si vzor pro další země na Dálném východě. A proto bychom se měli této dohodě věnovat velice Eh, opatrně. Neměli bychom to uspěchat. V každém případě já podporuji eh, volný obchod, volnou soutěž. To má zcela jistě pozitivní dopad na eh, hospodářství, ale musíme se postarat o to, aby tato konkurence byla nějakým způsobem vyrovnaná, aby tyto věci se soustředily hlavně na ty velice pokročilé eh, technologie a také se věnoval i otázkám například nákladů. A neměli bychom se věnovat takovým otázkám, které navrhuje tato dohoda, což je ta otázka eh, vracení daní, protože, eh, pardon, cel, protože to je výhodné pouze pro jednu stranu. Myslím si, že bychom měli vždy si být vědomi také toho, jakou vytváříme vlastně hospodářskou situaci. Musíme mít na paměti i budoucnost evropského průmyslu a to se netýká pouze průmyslu automobilového, také elektronického, také textilního. Existuje celá řada odvětví také v Polsku, které si stěžují eh, na to, co udělá s nimi právě tato dohoda. Proto si myslím, že bychom se měli eh, zaměřit na tuto dohodu, měli bychom si položit otázku, eh, jaký bude mít dopad tato dohoda. Měli bychom spolupracovat s odvětvími, pro které to je výhodné, ale také s těmi odvětvími nebo jejich zástupci, kteří na tom budou utratit. Doufám, že komise nám poskytne analýzu dopadu takovéto dohody a to eh, analýzu velice komplexní. Dále bychom se měli také zaměřit na tu otázku těch ochranných eh, doložek, jakým způsobem to vlastně bude fungovat, jakým způsobem můžeme se postarat o to, aby to bylo eh, vzájemně prospěšné a ne jen pro jednu stranu, v tomto případě Jižní Koreu. A za další bych chtěl říci, že bychom neměli Eh, postupovat improvizovaným způsobem. Musíme skutečně eh, nejdříve vědět, že to je prospěšné pro obě strany a že to nevytváří výhodu pro eh, Jižní Koreu. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Moreja. Máte dvě minuty. prezident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat komisaře pro obchod na dvě věci, které se týkají obsahu dohody o volném obchodu s Koreou. V roce 2006 jsme zpracovali strategii globální Evropy a ta byla zaměřená na posílení úlohy mezinárodního obchodu v ekonomickém profilu Evropské unie. A toto je první a v podstatě jediná dohoda o volném obchodu, která byla dojednána a která nebyla ratifi- eh, ratifikována se závažným obchodním partnerem, pokud je o velikost. Jak komise hodnotí své vlastní výsledky a ten chabý výsledek, ke kterému to nakonec vedlo v porovnání s tou původní ambicí, s tím původním cílem globální Evropy? A za druhé, domnívá se komise, že samotná důvěryhodnost evropské obchodní politiky je v podstatě otázkou, kterou jde v této dohodě. A ratifikace a schválení této dohody v tomto parlamentu bude mít také dopad na tuto důvěryhodnost, nebo ne? A jde v podstatě jenom o jednu zemi, takže z technického hlediska je to bilaterální dohoda. Ale co ta ambiciózní multilaterální dohoda z VTO? Já myslím, že to nám případně pomůže zbavit se problémů, které teď máme s tou korejskou dohodou. Ale v zásadě všechny regionální dohody o obchodu, které se Unie snažila dát dohromady, vždycky selhaly nikdy, nakonec nespatřili světlo světa. Myslíte si, že ten bilaterální přístup, který uplatňuje Evropská unie, nahradí ty multilaterální nebo regionální dohody, které by pro nás byly lepší? Předseda, děkuji, pane Marajero, a nyní pan Zalba na dvě minuty. Pane komisaři, stanovisko ELS velice jasné, pokud je obchodní politiku EU. My jsme obhájci volného obchodu a proto si myslíme, že je naprosto nezbytné, aby Evropská unie dál vyjednávala o dohodách s dalšími zeměmi, protože tím vznikají nové příležitosti pro evropské podniky, a znamená to také nová pracovní místa. A ty opravdu v této závažné hospodářské recesi potřebujeme. Mně se líbilo, co jste říkal, pane komisaři, protože si také myslím, že je opravdu důležité, aby v těchto dohodách byly dostatečné záruky. Abychom nepodepsali něco, co je nespravedlivé vůči evropskému průmyslu. A pane komisaři, tato dohoda s Jižní Koreou je první z nové generace dohod o obchodu, které budou pro Evropu ambicioznější. A proto je tak důležitá. Nejde o to, jestli je to malá země nebo ne. Nesmíme oslabit svoji vyjednávací kapacitu pro budoucnost při jednání se zeměmi, které jsou ještě větší. A proto chceme určité odstavce z této smlouvy ještě pozorně posoudit, protože si myslíme, že vedou k značným nevýhodám pro určité sektory v Evropě. A staví se na stranu evropských výrobců. A to je nespravedlivé. Pane komisaři, já bych rád, abyste nám vysvětlil, proč ta ochranná doložka pro navracení cla začne platit až za pět let. Při poslední příležitosti, když jsme spolu mluvili, se říkalo, že za pět let se bude také rušit clo na auta. Nicméně podle této smlouvy za pět let zrušíme cla pro vozidla, která mají hmotnost nad pět tun. Nicméně u vozidel pod tuto hmotnost, což jsou všechna normální auta, bude platit desetiprocentní clo a to se bude postupně během tří let rušit. Můžete nám říct něco víc k některým těm novým aspektům? proč ty problémy řešíme až posléze, když takováto doložka má v podstatě jakoby předvídat, jaké problémy vzniknou. Děkuji. Paní Regnerová, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o volném obchodu EU by měla být především uzavřena s těmi zeměmi, kde se plně respektují lidská práva a právě tam vlastně se jedná o to, že ještě nejsou, je tam taková labor clauses, ty nejsou dostatečně dobré. Právě v posledních měsících při, došlo k případům, kde byla porušena práva odborářů, eh, porušena, porušeny do, právo na schromažďování a právě e, odbory v e, Evropské unii na toto poukázaly, zejména v, na problémy v automobilovém průmyslu. Zde již se hovořilo o případu Antwerp. Ten podnik byl prezentován ze strany vedení tak, že má přebytečné kapacity, ale že se přesunuje do Jižní Koreji. Kdo z toho profituje? Jaké jsou tedy dopady té dohody o volném obchodě? A další odvětví, se kterým jsou problémy, Korea se zavázala k určitým cílům více než 90 dodavatelského průmyslu pro výrobu lodí měly podléhat clům, což by bylo velmi obtížné pro Evropskou unii a zejména pro zaměstnanost v tomto odvětví. Děkuji. Děkuji, kole, děkuji kolegyně. A nyní dávám slovo panu Langeovi na dvě minuty. Chtěl jste položit otázku? Pan, pan Lange. Myslím, že tady máme otázku na základě postupu s modrou kartou. Paní Regnerová, odpovíte na otázku, když se kolega zeptá? Paní Regnerová. Máme tady postup modré karty. Mně osobně se to vůbec nelíbí, nicméně v tomto případě udělám výjimku. Je tady kolega, který se vás chce na něco zeptat. Máte proti tomu nějaké námitky nebo kolegovi odpovíte? Přijímáte otázku dobře. Prosím, položte otázku. A nesmí to být víc než 30 sekund. Ano, děkuji paní kolegyně za příležitost. Vy jste hovořila o situaci v Opl, v Oplu v Antwerpách. Souhlasíte s tím, že podnik Opl měl velké ekonomické problémy před několika měsíci, že vyrábět více aut, než skutečně mohl a ta špatná situace Oplu určitě se vlastně nezhoršila tou dohodou o volném obchodu, která v té době ještě vůbec neplatila. Děkuji, paní eh, kolegyně Regnerová. Chcete, chcete odpovědět? Samozřejmě je pravda, že tam byly závažné ekonomické problémy, to je pravda. Byla tam určitá zásadní dohoda, kterou uzavřelo vedení podniku a v této dohodě bylo zajištěno, že budou vyráběny další modely v Antwerpách a ty, které by neměly být vyráběny v Antwerpách, měly být přesunuty do Koreje. Takže podle mě tam se ho Hovořilo tedy o přesunutí činnosti Opel v Antwerpách do Jižní Koreje. Děkuji, paní Regnerová. Ještě vrátíme se nyní k normálnímu postupu a dávám slovo panu Langevi, Langovi. Děkuji, abych měl tři otázky. První otázka potřebujeme spravedlivé konkurenční podmínky a když se na to podíváme, na práva zaměstnanců v Koreji jsou omezena a je to tedy nekalá soutěž. Například otázky kolektivního vyjednávání v právu je tam odstavec 14, je tam určité řešení podnikových sporů a tam se jedná o zamezení práva na stávku a práva odbora, a jsou tam omezována práva odborářů, například na schromažďování. A já se ptám, proč tedy uzavíráme dohodu o volném obchodu právě s těmi, kteří mají vlastní problémy se svými vnitřními standardy. Takže moje první otázka, jak chcete zajistit dohodou o volném obchodu že nebude docházet k podmínkám nekalé soutěže tedy. A druhá otázka, kterou bych chtěl otožit, po, problémy automobilového průmyslu, o tom zde již hovořilo mnoho kolegů, je zde rozhodující, aby zde byla rozumná ochrana doložka. Když se na to teď podíváme obecně na ty ochranné doložky, tak je tam tedy bezpečnostní doložka o to ohledně systému DDB tedy, já tomu možná úplně správně nerozumím. Možná byste mi, pane komisaři, mohl tu bezpečnostní doložku jednoduchými slovy vysvětlit a kdo, kdy ji může vypovědět. A moje třetí otázka, pane komisaři, zní, na základě Lisabonské smlouvy zde máme nové základy pro naši spolupráci. K tomu s tím souhlas, souvisí, že implementace spolurozhodovacího procesu můžete mi zaručit, že dohoda o volném obchodu nebude, nevstoupí v platnost dříve, než parlament bude moci uplatnit svá práva a bude schválena ta ochranná doložka. To medio para la señora Van Bremt. Eh, Děkuji. Pane komisaři, určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že takovéto dohody většinou nemají původ ideologický, ale protože přesně víme, jaký budou mít dopad na naši společnost. Hovořím teď o sociálně ekonomickém dopadu. Vy sám jste řekl, že máte v současné době určité eh, studie, které se zabývají eh, dopadem, ale já jsem nikdy takovou studii neviděla, která by se zabývala jednotlivými odvětvími a to hlavně z hlediska hlediska zaměstnanosti. Eh, někteří tady hovořili o automobilovém průmyslu. Eh, každý vycházíme ze své vlastní situace. My víme, eh, jak to je právě. Víme, že firma Opel zavírá svůj závod v Antwerpách a Odbory, které se této otázce věnovaly, jsou přesvědčeny, že právě tato dohoda byla velice důležitou součástí určitého podnikatelského plánu, který pochopitelně neměli k dispozici který vlastně eh, vedl k tomu, že teď Opel odchází z Antwerp. Čili mám na vás dva dotazy. Eh, máte skutečně k dispozici zcela jasnou studii, která by ukazovala, jaký bude mít eh, tato dohoda dopad na jednotlivá odvětví a pokud tomu tak není, tak se ochoten si nějakou takovou studii pořídit. Ehm, tak aby skutečně tento parlament měl možnost eh, použít svého práva takovýto eh, návrh eh, potom podpořit. Za druhé by mě zajímalo, jestli hodláte se zabývat takovými studiemi, které zúrazňují sociální dopad i v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, paní Van Bremt. Teď ehm, ehm, bych Eh, myslím si, že někdo chce eh, také využít možnosti modré karty. Je to pan Rinaldi. Odpovíte mu. Děkuji. Já jsem eh, chtěl využít možnosti Catch the Eye. Já jsem nechtěl se obracet na kolegyni s otázkou na ní. Ale v tom případě nepoužívajte prosím tu modrou kartu. Takže tím se dostáváme k, postupu Catch the Eye. A první e, dostává slovo pan e, Kelly. Víte, že máte minutu, pane Kelly. Toto je tedy dohoda, ke které Evropská unie dospěla. Samozřejmě někdo tím získá, někdo ztratí. Bohužel Združení automobilového průmyslu se zdá být tím poraženým, ale já bych řekl, že co se týče jejich požadavků, asi po další 20-30 let porostou. Nicméně celková otázka, to znamená výhoda 19,1 miliardy pro Evropskou unii a 12,5 pro Koreu, to je podle mě docela dobrá dohoda. Kdyby to bylo jinak, tak by to vyvolávalo obavy. Také mě zajímá politický význam sociologicky, ze sociologického hlediska, podáváme ruku přes oceán a to je velice důležité pro ně. A samozřejmě také důležité, že znovu získáme určitou pozici ve světě, což podkopala Kodaň. Pan předseda vypnul mikrofon. Nyní pan Dezir. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ta dohoda s Jižní Koreou je první dohoda, která skutečně zavede strategii Global Europe a tedy mm, měla by být sloužit jako příklad, protože vytvoří precedens. Takže ale konstatujeme, že je zde problém informování parlamentu, zejména pokud jde o ochranou doložku, problém metodologie, to znamená zavedení určitých prozatímních opatření, a potom je zde problém jasnosti, transparentnosti obchodního rámce. O tom se zmínil pan Rinaldi, protože na základě nástrojů, které můžeme používat, um, použít potom pro, nepřímo pro dohodu s Čínou. Myslím si, že to je zcela jasné. Plus je zde problém konsistentnosti. Um, my jsme například daleko od toho, co vyjednali eh, Spojené státy ohledně sociálních dohod s Koreou. Když se podíváme na ekonomicko období, ve kterém jsme, a na automobilový průmysl v Evropě. Pan... Nyní má slovo pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Já mám doplňkovou otázku pro pana komisaře. Pochopili jsme, že nemáme jednoznačný rámec pro postup případné ratifikace ze strany národních parlamentů. Ale jaká je ta většina jak se má hlasovat na radě? Je to kvalifikovaná většina? Nebo potřebujeme úplnou zhodu? Ani to jsem nepochopil. A to je také podle mě důležité. Tento právní základ bude důležitý. Překvapil mě tón této diskuze. Já myslím, že velký důraz se tady klade na obavy. A já bych proto chtěl opět apelovat na komisi, aby s námi spolupracovala. Já jsem přesvědčený o tom, že vy budete pracovat výborně, Nicméně rád bych uplatnil další korejské přísloví. Zeptej se na cestu, i když ji znáš. Pan Sikirsky má slovo. Dámy a pánové, tato dohoda s Jižní Koreou se zdá být krokem správným směrem. Hovoříme zde o zóně volného obchodu, která zvýší obchodní výměnu mezi těmito dvěma stranami v důsledku odstranění eh, korejských tarifů na úrovni 1,6 miliard eh, a také eh, v důsledku odstranění celních tarifů ze strany Evropy. To všechno by mělo znamenat nárůst výměny jak zboží, tak služeb. Kromě toho tato dohoda také zvýší transparentnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Myslím si, že tato dohoda s Koreou eh, bude také uznávat eh, naše certifikáty a to je věc velice důležitá a myslím si, že proto je tato celá dohoda velice důležitá, protože umožní členským státům rychlejší hospodářský růst. Děkuji, děkuji pane Sekirsky. Tím se dostáváme na závěr této části Catch the Eye a Myslím si, že na závěr diskuse bychom měli dát slovo panu komisaři, který bude reagovat na eh, poznámky a otázky, které se zazněly. Pane de Guchte, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve Eh, pojďme eh, se podívat na otázku eh, postupu, protože tady zaznělo skutečně obrovské množství otázek. Je to vůbec poprvé, kdy na jedné straně musí to odsouhlasit parlament, tuto dohodu, a na druhé straně kdy bude přijata na základě spolurozhodování i ta otázka ochranné doložky. Eh, takže musíme skutečně dosáhnout určitého koncenzu, jak mezi parlamentem a komisí, tak také mezi eh, radou. Eh, naš, náš návrh, respektive návrh komise, byl přijat komisí, a to včera, a bude předložen radě a parlamentu velice brzy a je jasné, že potom tedy bude následovat ta ten postup spolurozhodování a já proto nerozumím některým eh, těm poznámkám z vaší strany týkajících se těch ochranných doložek. Pochopitelně eh, schválíme pouze takové doložky, které vy odsouhlasíte, protože se jedná o spolurozhodovací postup, čili neměli byste mít takovéto obavy ta ratifikace eh, bude pochopitelně ratifikace také parlamentem. To znamená, že v rámci eh, svých výborů budete o této dohodě dále eh, diskutovat a proto jsem také během slyšení eh, řekl, že nebudu žádat o nějaké předčasné řešení do té doby, než parlament se přímo vyjádří ke smlouvě, ať už to bude formou formální ratifikace ze strany parlamentu, nebo jestli budeme používat jinou, jiný postup na kterém se dohodneme eh, s komisí. To jsou věci, které jsou stále otevřené. V každém případě eh, eh, parlament bude mít možnost vyjádřit svůj politický úsudek k jakékoliv smlouvě, k jakékoliv dohodě předtím, než přikročíme k dalšímu kroku. Další věc, E, e, se týká toho, jestli je toto smíšená dohoda, nebo jestli je to dohoda, e, která se týká pouze kompetencí a pravomocí komunitních. I k tomu teď vypracováváme určitou radu. Pokud by se jednalo o smíšenou dohodu, tak by to znamenalo, že by i všechny vnitrostátní parlamenty to musely ratifikovat a tím reaguji také na otázku Nikola Rinaldiho. Pochopitelně pak by to mělo dopad i na způsob hlasování o této věci v radě. O této věci v radě. Takže tolik tedy o těch věcech, které souvisejí s tím postupem, který bude následovat. Všichni budete mít eh, mnoho možností se vyjádřit eh, k této věci a my to pochopitelně budeme respektovat. Ostatně, kdybychom se tak nechovali, tak bychom se dostali do problému. Ta otázka týkající se Oplu eh, v Antwerpách, eh, já vím, že toto je belgická záležitost, ale nejen, myslím si, že i další členské státy mají určité obavy v souvislosti s touto dohodou, ale jedné věci nerozumím. Nerozumím tomu, proč eh, říkáte, nebo že říkáte, že je tady přímé spojení mezi touto dohodou a tím, že došlo k uzavření fir, eh, závodu firmy Opel v Evropě. Opel už v roce 2009 oznámil, že chce snížit svou kapacitu v Evropě o 20 a toto je jeden způsob, jak toho mohli eh, dosáhnout. Pochopitelně by toto snížení mohlo nastat také eh, kdyby zůstaly všechny závody otevřené, snižovala se kapacita ve všech závodech, ale to je přece rozhodnutí managementu Oplu. To rozhodnutí dovážet eh, ty taterénní vozidla z Jižní Koreje, to rozhodnutí padlo poté. Eh, co došlo k dohodě s Magma, ale ještě předtím, než byla dokončena jednání o této dohodě mezi Jižní Koreou a Evropskou unii. Takže co se týče toho harmonogramu, já si myslím, eh, že to, co jste říkala, paní Bambremtová a ostatní někteří, eh, že vaše závěry nejsou správné, protože ta dohoda eh, přišla mnohem později. Můžete to celé postavit na hlavu? Můžete říci, že některé členské státy podpořili eh, tuto dohodu jenom za podmínky, že budou vědět, co se děje s Oplem pokud byste eh, skutečně se podívala na ten skutečný harmonogram, tak asi váš závěr by byl jiný. Nicméně, Eh, vy jste hovořila o tom poměru 1 ku 15, to znamená jedno auto z Evropy importované do Koreje na 15 korejských sem. Eh, tady si myslím, že to je opět chybný výpočet. 37 eh, tisíc aut se dováží do Jižní Koreje a 440 tisíc Jižní Koreje do Evropy. Ale i tady se jedná o e, milnou argumentaci. Jedná se sice o dva velké trhy, ale pochopitelně ten korejský e, trh je daleko menší než ten evropský, takže srovnáváme vlastně e, dvě nesrovnatelné věci. Co se týče tržní penetrace, tady se jedná v podstatě o, stejnou, o stejné procento. Podíváme se tedy na to v kontextu velikosti těchto trhů. Jestliže chcete vyhodnotit situaci na trhu, tak je potřeba se také zamyslet nad tím, že eh, nedávné republice otevřely závody v Jižní Koreji, eh, nové závody v České republice, v Belgii také a myslím, že na Slovensku. a v těchto závodech vyrábějí asi pol, půl milionu aut ročně, čili v budoucnosti korejská auta se budou eh, stavět v Evropě, budou se eh, zde montovat a budou to auta, která budou tady na evropském trhu. Čili tady dochází skutečně k jasnému posunu a e, vlastně to ukazuje, že výroba se přesouvá na velké trhy. E, pochopitelně e, je smutné, že Opel odchází z Antwerp, ale neměli byste zapomínat, že výrobci jdou za spotřebiteli a ne obráceně. A to si myslím, že je v podstatě to nejdůležitější, co stojí za řadou politických rozhodnutí, které souvisejí se snižováním eh, trhu automobilů v Evropě. Někteří výrobci automobilů jsou v současné době mimořádně eh, pochybné situaci eh, z hlediska finančního stavu. Co se týče bilaterálních a multilaterálních jednání, tím reaguji na otázku pana Moreiry to kola eh, v Doha eh, začalo v roce 2001 a stále ještě neskončilo. Nemáme odpovědi. Já eh, velice podporuji myšlenku multilateralismu a myslím si, že skutečně bychom měli se pokusit o úspěšné dokončení kola z Doha a to z důvodu celé, celé řady aspektů, která tato jednání obsahují. Myslím si, že navíc by nám to mohlo dát eh, velice dobrou právní jistotu pro další rozvoj mezinárodního obchodu, ale zatímco čekáme na výsledky z kola v Doha, nemůžeme jen tak sedět eh, s rukama v klíně a <clears throat> nedělat nic na úrovni bilaterální. Proto si myslím, že bilaterálně Eh, můžeme uzavírat dohody, které jsou jaksi dalším prodloužením toho, co můžeme dohodnout v Doha. Nesmí to být vnímáno jako něco, co naopak podkopává to, čeho chceme dosáhnout v Doha. A to je případ také dohody s Jižní eh, Koreou, protože kdybychom šli proti multilaterálním dohodám, tak bychom měli problém, ale to nehodláme dělat a v budoucnosti to hodlat neděláme. Eh, Děkuji, pane komisaři, tím uzavírám tuto rozpravu. Dospěli jsme také k konci programu. Další zasedání bude probíhat zítra ve čtvrtek 11. února od 9 hodin do 13 hodin a potom od 15 do 17 hodin. Program je v příslušném dokumentu a také na internetu Evropského